zainteresovaným stranám. A dovolte mi, abych také vás informovala o tom, že tímto je schůze přerušena. Přeji vám příjemný večer.